Good evening uh, to all of you for this Dobrý večer, vítám vás všechny na zasedání výboru pro rozpočet. Tak, pokud nejsou námitky, považujeme um, pořad jednání za přijatý. Roz, rozhodnutí koordinátorů ze 6. listopadu letošního roku můžete nalézt ve svých složkách a pokud tam nemáte námitky vůči nim, tak i ty budeme považovat za schválené. A zápis zasedání 6. listopadu je rovněž už přístupný a i u tohoto zápisu budeme ji považovat za schválný, pokud eh, nikdo nevznese námitku. Děkuji vám. Paní Holmajer je na cestě. Brzy ji zde uvidíme, tedy eh, diskuse k dohodovacímu řízení se spozdí až do její um, účasti. A navrhuji, abychom se tedy pustili do návrhu opravného rozpočtu číslo 5. Zatím ještě nebyl předložen, protože rada zatím nepřijala žádné stanovisko, čímž znemožnila přijetí DAB 5 na druhém listopadovém plenárním zasedání. Nevím, zda pan Howard by chtěl začít. Děkuji, pane předsedo. Ano, samozřejmě, že jsme doufali, že budeme dnes večer schopni hlasovat a já to vidím tak, že by to měla být snadná věc, protože čistý výsledek hovoří pouze o e, milionu 600 tisíc a něco eurech a zdá se, že by to byla bývala snadná záležitost, přesto však se ukázalo, že tomu tak není nejdřívější možný termín, kdy rada by mohla hlasovat, je nyní čtvrtek a zdá se, že tam jsou různé důvody a různé členské státy mají různé typy námitek. Některé jsou technické povahy, některé jsou jiného typu. A tady to se nejedná o výstup ničeho, kde by parlament se snažil způsobit jakýsi rozkol. Jedná se čistě o aspekty například toho, že e, Spojené království přece jen zůstalo členem EU v tomto rozpočtovém roce 2019 a jsou tam dvě záležitosti. Za prvé, Nelze v podstatě mít eh, situaci, kde jedna instituce jiné sdělí v rámci rozpočtového rámce, musíte souhlasit s určitým návrhem. Tomu nefungovat ani u parlamentu, ani u rady a je to navíc nesmysl v případě demokratického zkoumání rozpočtu. A pak druhá věc, a tam možná bychom měli vše omezit na Brexit, že ta gentlemanská dohoda mezi parlamentem a radou že totiž nebudeme zasahovat vzájemně si do rozpočtu, by rovněž měla být stěna. Ale Přestože zatím žádný výsledek není znám, domnívám se, že komise bude muset zajistit určitou rovnováhu v tom hospodaření. A já se domnívám, pane předsedo, že by nebylo na škodu, kdyby nám komise jaksi naznačila, jak si ty záležitosti představuje. Chce se ještě k tomu vyjádřit některý ze stínových zpravodajů, než dám slovo pan Orle. Pan Auril v takovém případě. Um, thank you, chair, and thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji za úvod panu Howardovi, za úvod do problematiky. Ano, je tomu tak. Tématem opravného rozpočtu číslo 5 jsou záležitosti, které byly komisí eh, představeny na radě minulý týden. Bylo k tomu řada komentářů a rada se rozhodla, že to ještě jednou proskoumá a že se tím bude zabývat ve čtvrtek tento nadcházející čtvrtek. No samozřejmě, že komise se bude snažit hájit návrh, který předložila. Není možné předvídat, jak dopadne jednání rady ve čtvrtek počkáme a uvidíme. Ale souhlasím, že by se mělo jednat o poměrně jednoduchou záležitost, protože dopady Brexitu na instituce či případně spoždění Brexitu jsou zejména zpěty například s platovou situací a to není novinka a aktualizace rovněž příjmové strany eh, rozpočtu. Pokud vás správně eh, Chápu, pane Uril, že je to technický důvod, proč došlo k tomu spoždění. Uvidíme ve čtvrtek, zní odpověď. Je to možné. Rada každopádně musí rozhodnout, zda chce zkrátit to osmitýdenní um, období, kontrolní období eh, pro národní parlamenty. Jinak eh, nejsem jist předseda, pokud eh, si nejste jist vy, tak my rozhodně ne. Pane Horde, mohli byste, mohl byste nám vysvětlit, jak to bude vypadat do budoucna? Musíme vyčkat čtečního jednání, z ní odpověď. Bez mikrofonu. Sorry, Madame Holmeyer has not yet received. Paní Holmeyer tady ještě stále není a měli bychom pokračovat. Navrhuji tedy, abychom se přece jen věnovali výstupu toho dohotovacího jednání. Myslím, že stojí za to poblahopřát všem, kteří se do toho vložili. 850 milionů navýšení, to už je něco. A z toho velká část bude věnována výzkumu a vývoji v klimatických záležitostí. Byli jsme svědky velikého sjednocení solidárního týmu zpravodaje i stínových zpravodajů a je to takové trochu paradoxní, že jsme byli svědky velice přímých eh, diskusí, nikdo si nebral servítky, ale když nyní čtu to tiskové prohlášení rady, tak vidím, že si rada převzala naši argumentaci a rovněž tvrdí, že to dohodovací řízení byl úspěch. Tak to je milé, že vidíme naši argumentaci v zrcadle. Nevím, zda by se k tomu chtěla vyjádřit paní Guardia Sabal, k tomu, eh, čeho jsme dosáhli, jak jsme toho dosáhli, no a přirozeně pak vyzvu i ostatní stínové zpravodaje, paní Gardia Zabal. Ano, děkuji vám, pane předsedo tak tedy eh, většina z nás, eh, co tady také jsme, jsme opravdu příjemně překvapeni. Na konec konců to byl dobrý výsledek, takže jsme zapomněli na všechny ty frustrace, které bývají obvykle v těch dohodovacích zařízeních Eh, byli jsme eh, v situaci eh, z naší strany trošku maximalistickými očekáváními, na druhé straně rada měla spíše minimalistická očekávání a dostali jsme se někam prostřed k nějakému kompromisu. Podařilo se nám dohodnout s radou, že není možné škrtat v evropském rozpočtu a podařilo se nám prosadit priority Evropského parlamentu. Asi to nejzajímavější je, Eh, kromě těch samotných čísel, která eh, jsou opravdu pozitivní, eh, můžeme říct, si také, jak se to odrazilo v tisku. A no, byl to velmi pozitivní ohlas v tisku. A tedy přinejmenším ve španělském tisku, ale předpokládám, že i v jiných zemích eh, prostě eh, bylo oceněno, že každé páté euro bude použito na boj proti klimatickým změnám. To je také velmi pozitivní podle mého názoru. A dále eh, zdůrazňujeme především ty priority, a to nejen pro rok 2020, ale pro celý nadcházející víceletý finanční rámec. Takže to je velmi pozitivní výsledek. A Eh, tak to vlastně byl jedenáctý rozpočet, na kterém jsem pracovala a musím říct, že to byl ten nejlépe zorganizovaný eh, nebo nejlépe zorganizovaná práce na rozpočtu eh, tady za všechny ty roky. A myslím, že i finské předsednictví odvedlo velice seriózní práci v době se řídila jednání, kdy byly přesně stanovené časy, bylo to velmi striktně dodržováno, přesně bylo naprogramováno, eh, jak dlouho budeme vyjednávat, jak dlouho budeme eh, se konzultovat ve svých příslušných týmech Eh, co bude prezentovat komise, jaké návrhy budou na stole eh, a myslím, že tady opravdu to bylo, to nám hodně ušetřilo času a také nám to hodně ušetřilo některá nedorozumění a to si myslím, že eh, do budoucích dohodovacích řízení bychom se mohli inspirovat takovýmto rytmem a takovou dobrou organizací práce, protože nám to hodně usnadnilo jednání a e, přineslo to snažší porozumění mezi oběma straněmi. To bych chtěla poděkovat všem účastníkům, e, poslancům, jejich asistentům, členům k sekretariátu a také Monice, která tady teď není, ale která odvedla velice, velice dobrou práci. E, ona a já jsme byli na úplně všech zasedáních a Monika velice dobře hájila priority parlamentu. Teď už budeme ratifikovat věci, budeme hlasovat Eh, na plenárním zasedání a pak se už můžeme těšit na další rozpočet 2021. Tak to je po tu obecnou část. Eh, pak jsou tam další samozřejmě oddíly eh, tak tedy hlavně snažili jsme se vyhnout jakýmkoliv problémům s rozpočtem pro Evropský parlament. Tam jsme velice na tom intenzivně pracovali a konec konců jsme dospěli k těm dohodnutým věcem, eh, na kterých eh, parlamentu velmi záleželo. V dalších oddílech eh, tak jak už to bývá, je to samozřejmě těžké ty věci všechny dohodnout. Tady jsem také pochopila, že jednání o dalších oddílech Eh, to prostě vlastně umožní zase trošku radě ehm, tam spochybnit celou řadu administrativních aspektů eh, v řadě institucí a že prostě nejlepší bylo nechat to tak, jak to bylo, aby se neotvírala, eh, tako, neotvíraly takové nepříjemné možnosti. A aspoň se nám podařilo vyhnout těm škrtům, které původně rada počítala, že prosadí. Tak nevím, jestli je to Eh, nejlepší jednání ze všech, eh, ne, nejlepší na světě možná ne, ale v každém případě to bylo velmi dobré jednání a dohodli jsme velmi dobré výsledky. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Fernandez. Oui, je dois... Eh, ano, já bych chtěl poblahopřát Monice Holmajerové a také paní Guardia Zabal, ostatně všem stínovým zpravodajům ze všech eh, frakcí, které eh, řekly ano této dohodě. A také děkuji předsednictví a předsedovi naší, našeho výboru i sekretariátu, všem poradcům, eh, všem děkuji, všichni odvedli dobrou práci. To je výborný výsledek, který je Mm, ostatně také dobrý pro celou Unii a pro celý parlament. Byli jsme jednotní a podařilo se nám to. To je dobrý příklad pro jiné eh, hlasování, jiná témata, a to zejména pro víceletý finanční rámec. Ze strany eh, předsednictví i ze strany rady eh, byla pozice, která byla, já bych to řekl, rozumná. A věřím, že již nyní se z toho budou inspirovat pro víceletý finanční rámec, e, protože když se přiblíží k naší pozici, tak budou moci e, se prezentovat vůči tisku s těmi argumenty, které my již dlouho hájíme ve víceletém finančním rámci. Otázka klimatu, otázka zaměstnanosti, mladých, konkurenceschopnosti, e, výzkumu, vědy, a také například e, e, výzkum v boji proti rakovině. Tam máme naše priority a já chci zdůraznit, že ten rozpočet je opravdu jeden z nejlepších, které jsem vůbec kdy viděl tady v parlamentu. A já už jsem tady také jedenáctým rokem. A musím znovu opakovat to poděkování všem těm, kdo se na tom podíleli. A výsledek je opravdu dobrý a to musíme opakovat. Jistě, všechny, všechny priority se nám podařit neprose, nepodařilo. Každá frakce nemůže říct, že má všechny své priority prosazené, ale výsledek je velmi dobrý a občané eh, mohou počítat s Evropským parlamentem Eh, aby eh, priority občanů, priority Evropské unie byly prosazeny a byly realizovány. Děkuji. Merci, monsieur le président. Eh, děkuji, pane předsedo. Já asi zopakuji to, co tady řekl Jose Manuel i, i kolegyně. Eh, to pro mě to byl první rozpočet, tak to se téměř hambím u těch, kdo už jsou u jedenáctého rozpočtu. Jenom řeknu, že jsme odvedli dobrou práci, někteří se obávali, že když bude parlament příliš ambiciozní, že bude tak trošku směšný, ale podařilo se nám to opravdu dobře prosadit, všech pět frakcí velmi dobře spolupracovalo. To vůbec není, eh, není běžná věc a například zejména eh, zaměstnanost mladých. Všechny naše frakce prosazovaly jednotné pozice až do konce jednání. Samozřejmě byli bychom chtěli více. V některých věcech to nestačí, například, abychom reagovali na sociální problémy a na klimatické změny, ale jinak musím říci, že to je opravdu pozitivní. My, co jsme eh, v prvním volebním mandátu po volbách, tak nám to dává chuť pracovat dál. Já myslím, že teď ještě půjde o to získat některé nové zdroje. Všichni říkají, že chceme více Evropy, ale je tady 27 nebo možná 28 paní Tečerových, kteří všichni říkají, chceme zpět své peníze. Eh, tak my chceme ambiciozní věci, věda, výzkum, mládež, zaměstnanost, klimatické změny. Tam chceme všude nové eh, zdroje, další zdroje. Já si vzpomínám, že eh, když jsem byl mladý, tak jsem už slyšel, že se mluvilo o vlastních zdrojích pro Evropskou unii a mluví se o tom dodnes. Takže ještě děkuji expertům z našeho výboru. Anybody else wanting to comment? Přes ještě někdo další vystoupit? Pan Andresen. Děkuji. Já myslím, že většina věcí už tady zazněla. Já bych chtěl poděkovat našim zpravodajům, paní Monice Holmajer, také paní Gardia Zabal. Děkuji jim za vynikající práci. A já myslím, že bylo dobré, že jsme ukázali e, naši sílu a že jako parlament jsme měli velmi jasnou pozici. Na začátku jsme debatovali o tom, jak by měla být naše pozice silná k některým těm tématům. Je dobré, že jsme měli tedy silný mandát, takže jste mohli velmi silně vyjednávat za tu naši stranu a to bylo podle mě velmi důležité. V Německu také reakce ze strany médií eh, k této věci byla poměrně hodně pozitivní, takže je vidět, že na veřejnosti je dobré, že máme ty debaty s některými členskými státy, kteří chtějí jenom rozpočet seškrtávat a vůbec o tom nechtějí debatovat. Je tedy dobré, že jsme měli možnost posílit naši pozici na veřejnosti, když se vedou takové silné debaty, když se vyjednává, tak jak jsme to udělali, když tady tady byla ta jednání o tom rozpočtu 2020. Pokud jde o nás, tak my, co by zelení, si myslíme, že je potřeba ještě dále pracovat v tomto směru, dále na tom pracovat, vyjednávat eh, a že je potřeba ještě více zatlačit na výdaje v oblasti ochrany klimatu protože my víme, že když se vyjednává nový víceletý finanční rámec a když chceme splnit cíle pařížské dohody, tak opravdu musíme jít ještě dál, musíme toho udělat ještě víc. Čili my to vidíme jako jeden krok správným směrem, jsme rádi za to, že jsme se mohli na tom podílet, ale teď je potřeba dále pokračovat v těch vyjednávání o víceletém finanční rámci. Čili dobře, Teď jsme se pobavili o rozpočtu 2020, ale teď je i na nás, abychom vyvíjeli co největší tlak na eh, jednotlivé členské státy, aby naplnili ty cíle v jednotlivých oblastech. Děkuji. Někdo další si přeje vystoupit? Pokud ne, tak tento bod považuji za uzavřený. Samozřejmě eh, proběhne ještě hlasování na plenárním zasedání a pokud jsem správně informován, bude to tedy potom ceremoniálu ve středu. Tak. A nyní přistoupíme k hlasování. Nejprve ověříme, zda systém správně funguje. Zahajuji hlasování. Nyní tedy provedeme kontrolní hlasování, abychom viděli, že zařízení funguje. Hlasovali všichni. Končím, pane předsedo. Já jsem si zapomněl hlasovací kartu v plenárním sále. Čili jestli mě můžete vždycky připočíst. Dobře, budeme vás vždycky připočítávat navíc k těm výsledkům. Nejprve tady máme návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a rady o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrného rozpočtu Unie na rok 2020. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Připočítáváme jednoho pro, pana Howarda. A je to jednomyslně schváleno. Pojďme dále. Návrh o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích odstavec 1, 2 a 4. Vezmeme to společně zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní elektronické jmenovité hlasování o celkovém návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to schváleno. Pojďme dále. Uvolnění prostředků z Fondu Solidarity na poskytnutí pomoci Řecku. Zde opět máme pozměňovací návrhy. Nejprve pozměňovací návrh číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Nezdržel se nikdo, takže schváleno. Číslo dvě, část jedna, Kdo je pro? Proti? Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. E, promiňte, říká pan předseda, schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? a je to schváleno. A nyní hlasujeme o finálním znění textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno. Dále zde máme protokol o provádění dohody mezi Evropským společenstvím a republikou partnerství, partnerství v odvětví rybolovu s republikou Guinea-Bissau a e, Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov. To se projednávalo společně na naší schůzi 6. listopadu. E, my tady máme hlasovat o přijetí návrhu stanoviska jako celku. Takže nejprve zahajuji hlasování k prvnímu protokolu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A to je schváleno. A stejný postup k druhému protokolu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování a je to schváleno. Dále zde máme mm, přechodná ustanovení v rámci společné zemědělské politiky a e, my tady máme dva návrhy komise, které by změnily stávající eh, legislativu v oblasti zemědělství, tak aby mohla být prodloužena a platila stále v roce 2021, aby nevznikla právní nejistota a nesoula. Toto je potřebné, protože eh, pokroky eh, vyjednávání v oblasti společné zemědělské politiky, jak víte, je to velmi pomalé. V zásadě nedošlo k žádnému pokroku u těch tří nařízení, která budou součástí příštího víceho finančního rámce. Minulý týden koordinátoři rozhodli, že výbor pro rozpočet by měl hm, vydat stanovisko k těmto návrhům a vzhledem k tomu, že hlasovat se musí už na začátku prosince v rámci zrychleného řízení, tak tady se jedná o stanoviska formou dopisu předsedy. Návrhy byly rozeslány minulý týden politickým skupinám a podpořeny koordinátory ten návrh má e, cíl, který je v souladu s naším přístupem k víceletému finančnímu rámci. My se nechceme dostat do situace, kdy v důsledku časové tísně tady e, parlament bude mm, pod tlakem a bude muset e, velmi uspěchaně řešit jednotlivé aspekty. Máme tady tedy dva dopisy. Jednak Eh, nebo respektive jeden ten dopis, který byl rozeslán dnes. A budeme hlasovat jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno. A dále hlasujeme o přechodných ustanoveních a rovněž jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování a je to schváleno. Dále zde máme e, přesuny oddíl 3. Pan Howard, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tady máme jeden přesun v rámci eh, obecného rozpočtu a souvisí to se dvěma eh, věcmi. Jednak to souvisí s vysokou tržní cenou eh, odstředěného mléka v důsledku intervenčních politik a tím nám tady vznikla mezera 67 milionů 463 300 euro. A potom jsou tady dvě redukce z celkových nevynaložených prostředků. To je 90 eh, tisíc a 50 tisíc a celkově navrhujeme, aby se ta částka využila na rozpočtovou položku, kde je poptávka větší než to, co je tam k dispozici a v tomto případě je to pro zemědělský fond pro tu oblast greeningu, ozeleňování, aby tedy byly plněny cíle v oblasti ochrany klimatu. Takže tam navrhujeme ten nárůst. Je to tedy zase 67 milionů 463 tisíc 300 euro. Já navrhuji, aby se to tedy schválilo. Má k tomu komise něco? Nikoliv. Dobře, děkuji. Takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno. Dále tady máme rozpočet na 2019, přesun, ostatní oddíly. Pan Fernandez. A děkuji, budu mluvit portugalsky. Tež eh, Máme tady převody eh, z rozpočtu v rámci sekce ostatní, v ostatních sekcí. Je tady eh, nárůst na 200 tisíc A teď eh, je tam také 50 tisíc pro tradiční publikace. Tyto přesuny eh, mají podpořit eh, Eh, pokračování po volbách v roce 2019, také pro projekt e-petitions, tedy pet, elektronické petice a také pro eh, internet a další alokace. Tady tyto eh, aspekty jsou neutrální a Eh, především 21.14 a 32.00, tyto dvě položky. Eh, já navrhuji, abychom hlasovali pro tento převod. Pane předsedo. Je na en eh, Jde tedy o tento přesun, pro který chci, abychom hlasovali, a pak ty další dva, eh, tam v podstatě mám určité dotazy na komisi, eh, takže můžeme, můžeme i hlasovat pro ně, eh, ale nevím, jestli budeme hned pokračovat, nebo nejdříve hlasovat o tom prvním návrhu. Máme pokračovat, dobře. 7, 17, audiovizuální výdaje 32,48, 1,5 milionu, to jsou alokace na finální fázi eh, obnovy audiovizuálního zařízení ve Štrasburku. Tento nárůst eh, také pochází z úspor z jiných oblastí, eh, například z rozpočtu na mise. A já bych se chtěla zeptat, zda by mohlo být více informací o těchto převodech nebo o tomto převodu. Je voudrais eh, qu'on puisse donner des informations Chtěl bych, aby byly tedy poskytnuty dodatečné informace k tomuto převodu 1, 1 milion 400 tisíc eur. Pan Karbacho. Oui, merci beaucoup. Ano, děkuji, děkuji zpravodaji. Ty informace eh, k tomuto převodu se týkají celého toho souboru prací na čtyři roky, aby bylo možné vylepšit eh, všechny audiovizuální instalace ve Štrasburku. Eh, dostáváme se právě k té části, která se týká Eh, těchto služeb, kde jsme provedli už určité, eh, určité práce, které není vidět, které jsou prostě technické povahy. A to eh, nyní bychom chtěli v roce 2020 provést všechny práce, které budou probíhat ve Štrasburku. Je to v té levé i pravé části zasedacího sálu. Jsou to zařízení stará prakticky 20 let a Eh, je třeba je technicky eh, modernizovat. Provedeme to všechno během roku 2020 a eh, představa je taková, že prostě posílíme všechno to, co nám umožňuje pracovat přímo i nepřímo s poslanci i s mm, sdělovacími prostředky. Eh, ukázalo se během let, že právě toto je nejlepší způsob, jak bychom mohli pomoci eh, poslancům i sdělovacím prostředkům v jejich práci. Ehm, to byly finance, které původně v našem běžném rozpočtu předpokládány nebyly. V předběžném rozpočtu jsou především eh, peníze na údržbu, ale nikoli na nové investice. Okay. Uh... Eh, Já děk... navrhuji, abychom tedy hlasovali pro po těchto vysvětleních. A pokud jde o C19 eh, a pokračuji portugalsky. Dnes, jak vy orçamental 2102. E um Já bych eh, zde rád posílil linku 2102. Eh, počítače a telekomunikace, všeobecná podpora uživatelů 223 500 euro a pak 2204 počítače a telekomunikace infrastruktura 4 miliony 601 500 euro. Jedná se o investice, eh, technologické vybavení a aby rovněž i v Evropském parlamentu vznikl data center. Jinými slovy, podpora poslanců, která například eh, už eh, se mm, kladně projevila při pozorování voleb 2019. Ano, objevil se nám generální ředitel DG ITEC, tak vás vítáme, posaďte se u nás, uvolněte se. Peut-être pour dire que je parlais du C18 asi bych měl říct, že jsem mluvil o C18. Je to, jsou to 4 miliony 600 60 tisíc eur. A rád bych měl informace, dodatečné informace tady k to na to. Jde o počítače, komunikace, jde o investice do infrastruktury, ale rád bych měl ještě dodatečné informace k tomuto převodu. Monsieur Petrucci, you have the word. Pane Petrucci, máte slovo. Oui. Merci, monsieur le président. Ano, děkuji vám, pane předsedo přicházím ze zasedání Byra. A tak už jsem mezi, konečně mezi vámi. Děkuji za otázky, pane Fernandezi. Pokud jde o eh, tento, eh, tento přesun C18, jsou tady tři části. První část to je eh, ve 150 tisíc eur na podpůrné prostředky a e, tam jde vlastně o strukturální posílení e, pro nový útvar. To je útvar, který byl vytvořen tohoto roku, v tomto roce a mm, právě s předpokladem nové legislativy. Já jsem tedy chtěl již podpořit e, tento, tento útvar podpora pro poslance. A Eh, chceme naslouchat potřebám poslanců, chceme lépe chápat jejich práci a poskytovat jim tedy tu specifickou pomoc, kterou potřebují. Je tady také program eh, školení, vzdělávání a tyto peníze podkýrývají všechny tyto aspekty. Pak jsou tady ještě dvě další sumy. Eh, ty jsou trošku výraznější. Jeden, dva miliony. A tam jde o investice, které Eh, chceme udělat v našem datovém centru. Eh, chceme mít eh, robustnější systémy, abychom zajistili lepší kontinuitu služeb a také, aby to bylo všechno lépe dostupné. Informatické služby, IT, které by měly pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto chceme tedy posílit aby systém byl spolehlivější a opravdu měl dobrou kontinuitu. A reagoval i na bezpečnostní rizika. A pak je tady ještě další doplnění v našich nákupech, a to je využívat cloudů. To je rozhodnutí, které bylo přijato eh, letos ze strany Byra a mělo by nám umožnit rozšířit využívání naše eh, datového centra směrem do cloudu. Tady máme totiž možnosti kapacity i eh, kapacity výpočtů a využívat infrastruktury, které jsou k dispozici u poskytovatelů cloudu. To by mohlo tedy fungovat pro parlament a pro konkrétně poslance. Tady jde o posílení eh, eh, mobility z hlediska používání cloudu. To je tedy ta první část, to jsou ty dva miliony. A třetí suma 2 miliony 600 tisíc, které, eh, o které žádáme, a to proto, abychom překonali zastarávání některých zařízení, které jsou již dlouho v provozu a které je třeba eh, postupně obnovovat a vyměňovat. Je to naplánováno eh, dlouho dopředu. A proč žádáme o tyto peníze? protože eh, v roce N-1, v roce 2017, kdy jsme připravovali rozpočet, eh, bylo třeba konkretizovat ten požadavek a ta, mm, zůstat tedy v rozumných číslech, takový eh, je obvyklý postup v našem parlamentu. A teprve, když ty peníze mohou být k dispozici, teprve tehdy je, je použijeme pro nákupy, pro investice a pro nahrazení všech zastaralých eh, výrobků. Děkuji. Prosím, pan Fernandez. Ano, takže i v tomto případě eh, dávám příznivé stanovisko k tomuto hlasování. No a co se týče výboru regionu, tak tam máme 4 lomeno 2019 a jedná se o posílení dvou bodů. Jednak údržba budov a rovněž i IT vybavení to je 2007 208 165 eur a 21.00 na IT. 102 128 eur na IT tedy. To je 2100 položka. A pak se jedná o financování dodatečných projektů výboru regionu, které zatím nebyly zohledněny a jedná se o INF 3 lomen 2019. Tyto dodatečné projekty se zakládají na prioritách jak výboru regionu, tak e, e, e, SVČ a společného ředitelství pro logistiku. Je to umožněno díky úsporám v jiných rozpočtových liních a pak máme VAB 18 T19. Tady tento převod se snaží posílit jak 2100, což je nákup, eh, práce a údržba na vybavení a softwaru a tam je 150 a pak položka 2008. To, jsou, to je výzkum a technická pomoc eh, související s mm, projekty týkající se výstavby, to je 25 tisíce a pak 2026, bezpečnost a surveillance budov 100 tisíc eur a pak 2022 mm, to je úklid a údržba 250 tisíc eur. Tam je to nutné, protože Informatika a služby se zakládají na plně virtuální infrastruktuře a zatím jsou rozmístěny ve dvou datových centrech, jeden v Kirchbergu a pak ten záložní v Munzbachu. Mm, jelikož nyní už eh, to vybavení má sedm let, nemůžeme musíme začít s jeho obnovou. Nyní bychom chtěli říct k tomu předchozímu bodu, jelikož jsme ušetřili díky tomu, že se nezaměstnávalo tolik asistentů, rád bych se vyjádřil podporu panu řediteli, aby i tyto prostředky investoval do kyberbezpečnosti infrastruktury, právě té, eh, která nám pomáhá v této sněmovně, protože jsme byli, mm, četli jsme teda o prolomení bezpečnostních eh, prvků a i tento týden jsme se doslechli i o zásazích o vměšování, zasahování, tak rád bych, aby se i v tom mandátu stanovování nového rozpočtu objevil i tento bod. Předseda děkuje, pokud není námitek vůči těmto přesunům, tak jak je pan Fernandez zde popsal, považujeme je za schválené. Souhlas? Nikdo nevznáší námitku, děkuji vám tímto. A s ohledem na politiku týkající budov nemáme žádné dokumenty, o nichž by bylo třeba hlasovat. Doufám, že jste s tím srozumění, čímž se dostáváme ke konci hlasování a máme zde ještě jednu položku na pořadu jednání, což je uzavření protokolu o provádění dohody mezi Evropskou unii a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu a paní Marquez. Eh, o Děkuji, pane předsedo. Jedná se o rybolov a o dohodu právě mezi Kapverdy a Evropským společenstvím. 13. března 2007 byl schválen první protokol a pak 2014 v prosinci do roku 2018 jsme měli protokol. V mezidobí Evropská komise vedla jednání s Kapverdy, abychom připravili novou dohodu. Cílem je umožnit Evropské unii a i Kapverdám mm, lépe spolupracovat v zájmu vyváženého a udržitelného využívání rybolovných eh, mm, populací eh, v těchto mořích a zároveň chceme podpořit Kapverdy eh, v tom, jak se snaží mm, o více modrou, tedy příznivou životnímu prostředí hospodářství. Jedná se konkrétně i o plavidla v jejich vodách, v kapverských vodách a Chceme, aby vše se zakládalo na eh, posledních vědeckých poznacích, o nichž víme, a rovněž i na doporučeních IKAT. Vyjednávání protokolu týkajícího se rybolovných aktivit je v plném souladu i s politikou AKT a upozorňuji na mainstreamingový přístup k dodržování lidských práv. Jinak v těch kategoriích to vypadá tak 28, tam je 27, pak 28, 14 eh, plavidel eh, pro lov tuňáka, mm, 750 tisíc eur. Tam se to zakládá na prvním kritérii, totiž tonáži 8 eh, tisíc tun ročně a eh, roční objem, který byl stanoven na 400 tisíc eur ročně po dobu platnosti protokolu. Druhé kritérium podpora um, vývoje odvětvové politiky v oblasti rybolovu a modré ekonomiky. Tam je 50 tisíc eur ročně rovněž po dobu platnosti protokolu, což naplňuje cíl kapverdské eh, politiky, která se zakládá na udržitelném řízení svých vlastních zdrojů a rovněž zapadá do tohoto protokolu. Proto se domnívám, že by se výbor pro rozpočet měl oprátit na zodpovědný výbor, tedy výbor pro rybolov, aby doporučil schválení této dohody. Tedy této, této partnerské dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverskou republikou v odvětví rybolovu. Jedná se o dohodu na 20 16. Děkuji mnohokrát. Přeje si k tomu vystoupit někdo ze stínových zpravodajů? Pokud ne, tak bych chtěl říci, že hlasování proběhne 12. prosince. Tím se dostáváme ke konci dnešní schůze, ale ještě předtím bych vás chtěl pozvat na závěrečný koktejl našeho výboru pro rozpočet, který proběhne 3. prosince v Bruselu v 18 hodin. To začne. Kdy to skončí, to není řečeno. Just a minute. Or... No, No, milý pane předsedo, já jsem eh, nebyla v obvyklé zácpě, došlo k nehodě nákladních eh, týráků, no to teda jsem měla velkou záležitost, kterou jsem musela zvládnout. Ale i já eh, chci všechny pozvat na skleničku k oslavám toho dohodovacího řízení a děkuji všem za trpělivost a důslednost. Všem spolubojovníkům, ať už Johanovi nebo ostatním, kteří mě rovněž neustále podporovali a ta odvaha, aby mě neopouštěla, to mi říkali. Ano, já děkuji a všem přeji hezký večer, kromě koordinátorů, od že zde je očekávána ještě účast. Non, trois, excusez-moi, trois.